slovo autorce eh, této otázky a sice panu Sanchez Presero. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl vyjádřit své zadosti učinění nad tím, že jsem mohl předložit tuto otázku o modernizaci státní podpory. Činím tak ve jménu předsedkyně eh, hospodářského a měnového výboru a výboru pro eh, konkurenceschopnost. Děkuji komisi za ochotu odpovědět na tuto otázku. Je mi eh, líto, že pan místopředseda Almunia není přítomen. Tato iniciativa o změně eh, předpisů státní podpory, eh, které komise eh, zahájila v květnu 2012, vedla k dvěma návrhům nařízení. Tento politický přístup je velmi důležitý a kontrola státní podpory patří do otázky konkurenceschopnosti. Kromě toho však je to také centrálním aspektem jednotného trhu. Státní podpory mohou kompenzovat neúspěchy na trhu a ale e, také nezatížit celkové hospodářství či e, zkreslit e, situaci na trhu. Podniky, které vyrábějí zboží nebo služby, které by eh, nemohly využít jiné prostředky, tak mají možnost postupovat. V souvislosti s nízkou konjunkturou je však důležitější E, veřejné výdaje uspořádat efektivně. Identické státní výdaje mohou mít mnohem lepší účinek, pokud by státní podpory byly lépe využity a tak se chrání také zájmy daňových poplatníků, stejně jako kvalita veřejných výdajů. Toto všechno však musíme uspůsobit v lepším eh, právním rámci. Pokud komise takovouto revizi chce provést proto, aby zajistila lepší aplikaci pravidel, eh, státních podpor, pak by se měla eh, soustředit na ta opatření, která vedou ke zkreslení na trhu a nevytvářet překážky těch opatření, které eh, neovlivňují negativně eh, obchodní eh, postupy, ale naopak podporují regionální rozvoj, rozvoj kultury a podobně. Tyto cíle jsou zcela jistě je nutné podporovat, ale není to nic nového, protože i stará politika podpor je podporovala. A já bych chtěl vyjádřit naše přání Eh, abyste měli více úspěchů než eh, v minulosti. Právě proto je nutné systém zlepšit. Evropský účetní dvůr ve své zprávě o státní podpoře eh, z prosince 2011 již zmiňoval nutnost státní podporu lépe kontrolovat. Komise nyní konstatovala, že 40 kontrolovaných případů se týká opatření Eh, uvolnění pro skupiny podniků a proto je nutné reagovat právě v této oblasti. Právě proto je nutné předběžné konzultace zlepšit a eh, také důsledně aplikovat pravidla. Je nutné také zajistit to, aby národně dohodnutá pravidla byla dodržována eh, tak, aby mohla být v celku aplikována. Proto je nutné zajistit úplnou informaci a také umožnit lepší vracení neoprávněných eh, podpor. Eh, Taková to politika by měla lepší vliv na eh, územní celky, které jsou oprávněny také ověřování na evropských úrovních. E, toto patří k demokratickému fungování Evropské unie. Na základě článku 109 e, fungování Evropské unie e, je základem pro tyto návrhy. Jiné aspekty ekonomického řízení však podléhají jiným rozhodnutím. Mimo jiné také návrh na změnu již přijatého nástroje v oblasti spolurozhodování o veřejném dopravním sektoru. Komise by také neměla opominout to, že Parlament je prvním spojencem komise. Proto prosím, aby komise odpověděla na tyto otázky. A sice eh, mohla by komise eh, také zohlednit eh, návrhy parlamentu při případných budoucích změnách smlouvy. Byla by komise toho názoru, že absence spolurozhodování parlamentu v této oblasti má být korigováno? Jménem komise promluví pan předseda Kalas. Máte slovo. Vážení poslanci, komise vítá, že parlament má zájem o modernizaci státní podpory a příslušnou iniciativu. Dvě nařízení, eh, která se o to mají postarat a která byla přijata 5. prosince roku 2012. Komise si velmi cení eh, probíhajícího upřímného otevřeného dialogu s Evropským parlamentem, pokud jde o modernizaci státní podpory. Eh, podněty Evropského parlamentu, které jsme vyslechli na slyšení, které eh, zorganizoval výbor ECON, eh, jsou velmi hodnotné my si toho všeho všechno, vš, velmi ceníme a snažíme se to zapracovat do práce komise. Naše návrhy byly zaslány Evropskému parlamentu, radě a členským státům zároveň poté, co byly 5. prosince roku 2012 přijaty. Předcházející konzultace o hlavním zaměření návrhu byly parlamentu prezentovány předem, včas, stejně tak, jako byly prezentovány členským státům. Podle článku 109 smlouvy o fungování Evropské unie je Rada zodpovědná eh, nebo povinna konzultovat parlament, pokud tady přijímá eh, rozhodnutí týkající se státní podpory v duchu článku 107 108 Komise bere na vědomí přání parlamentu zahrnout sem proces spolurozhodování v této věci eh, při případné revizi smluv. Ovšem musím říci, že v tuto chvíli to přesahuje právní rámec eh, těchto, eh, v němž budou oba návrhy přijaty. Komise bude parlament i nadále informovat o prokroku této iniciativy, o veřejných konzultacích a o eh, nových pokynech, které budou v tomto ohledu přijaty. Velmi si ceníme názoru parlamentu a zpravodajky k oběma návrhům. budeme velmi rádi, když s vámi budeme moci diskutovat o relevantních otázek, otázkách a e, vše vysvětlit. Velmi děkuji. Děkuji a nyní promluví pan kolega Hopmark. Prosím. Thank you, Mrs. Speaker, and thanks to... Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji panu zpravodaji a panu komisaři. Já myslím, že je důležité si připomenout, že státní podpora je vždy rizikem narušení volné hospodářské soutěže, protože může dojít k určitému ovlivňování a je potřeba si uvědomit, jaké riziko to představuje pro jednotný vnitřní trh. Proto je potřeba mít tady jasnou legislativu a jasná pravidla pro státní pomoc. Já myslím, že když hovoříme o modernizaci státní podpory, tak je důležité, aby to téma byla menší, ale lépe zacílená státní podpora. My jsme na plenárce právě měli rozpravu o veřejných financích. Státní podpora vždy do jisté míry narušuje stabilitu veřejných financí. Proto cílem musí být méně, ale více zacílená státní podpora. Na, zacílená na podporu rozvoje znalostí, na podporu e, služeb, ale nikoli na podporu různých subjektů, různých firm. Měla by být zacílena na podporu rozvoje nových technologií v některých oblastech. A já myslím, že je na komisi, aby se snažila o to, že dosáhneme méně, menší státní podpory, protože bez tohoto eh, nezajistíme podporu investic, ale také musíme zajistit to lepší zacílení. Ne, aby docházelo k narušení volné hospodářské soutěže, ale by došlo skutečně k podpoře nových firm, nových technologií, nových klastrů. A to je právě výzva pro komisi v nadcházejících letech. Děkuji mnohokrát panu Hokmarovi a dále má slovo pan poslanec Koferaty za SND. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, předpokládám, že i vy, stejně jako my, byste si přál být v takové situaci, kdy státní podpora již vůbec nebude potřeba. To je jakýsi ideál, ale bohužel ten ideál je pro nás stále velice daleko. I dnes musíme si uvědomit, že potřeba harmonizovat produktivní sektory a různé dimenze našeho hospodářství jsou možné jedině, pokud tato e- politika bude nadále zachována. A zároveň je také pravda, že kdy, podobně jako dnes, se dostanete do takto obtížné situace, kdy krize zasahuje prakticky všechny evropské země, tak to riziko, že státní podpora se do jisté míry eh, stane také jednou z podmínek, která ovlivňuje dynamiku našeho hospodářství a konkurence. Tudíž se jedná o velice důležitý návrh ze strany komise a já se domnívám, že modernizace je opravdu nezbytné, ale je potřeba se zamyslet nad tím, co to je ta modernizace. Já myslím, že je tady evidentní problém s ohledem na časový rozměr, protože eh, někdy máme velmi dlouhé procedury, jako dnes, a v tom případě je tady riziko, že nebudeme dostatečně efektivní proto, abychom řešili situaci krize. Druhé důležité téma je, že je potřeba zajistit kontrolu těch způsobů, jak je realizována státní podpora, aby bylo zabráněno zneužívání a aby bylo také zabráněno tomu, že eh, státní podpora bude vynakládána na jiné účely, než jak byla na začátku deklarována. Je tedy potřeba jednak jednat rychle, ale zároveň je potřeba zajistit průběžnou neustálou kontrolu. Kontrola by byla eh, jednodušší, jestliže ten postup, jak naznačuje komise, se bude stanovovat prostřednictvím určitých parametrů a kritérií, které budou potvrzeny jenom v rámci praxe a zkušeností, ale také tam bude obsažen určitý prvek, eh, určitý nový prvek. A konečně třetí věc, co se týče modernizace státní podpory, tak je potřeba se podívat na propojení mezi jednotlivými úrovněmi, mezi komisí, mezi parlamentem. Parlament nemůže sehrávat marginální úlohu. Pouze úloha konzultace s parlamentem. Já eh, se domnívám, že ten váš závazek, který vy tady zmiňujete, že chcete zohlednit názory parlamentu, to je sice eh, hezké, ale jestliže náš názor nebude mít dostatečnou váhu, ne, nepostoupíme dostatečně vpřed. Já samozřejmě chápu, že je tady ten problém právního základu, problém úpravy smluv, ale to, co chceme, je určitý závazek pro nadcházející období. Myslíme si tedy, že přesně takto by mělo být postupováno a to sice, aby parlament tady sehrával důležitější úlohu a ne, aby byl jenom přizván k jakési konzultaci. Děkuji panu Koferatimu a dále za liberály paní Sophie Intveld. Děkuji, paní předsedkyně. Milí pane komisaři, milí kolegové, nemohu si pomoct, ale jsem trochu znepokojená, když si čtu tyto návrhy. Některé prvky již zdůraznili moji kolegové, především pan Hökmark a pan Sanchez Presedo. Ten cíl zní skvěle. Lépe zacílený stát. Tuto mantru jsme slyšeli celá léta, ale já si nemohu pomoct. Mám pocit, že ty návrhy jsou především o tom, že bychom měli na jedné straně eh, snáze poskytovat státní pomoc a na druhé straně bychom eh, měli stížit spochybňování státní pomoci. Měli bychom například stížit život podnikům, eh, které mají pocit, že byly nějak znevýhodněny v oblasti státní podpory. Státní podpora je něco dočasného, výjimenč společného. Eh, pan Koferaty právě zmínil, že když, jsou, eh, když je obtížná situace, měli bychom mít možnost takto intervenovat. Státní podpora se ovšem v minulých letech stala strukturální záležitostí, stala se součástí řádných veřejných výdajů. A já si myslím, že to nemůže mít její vlastní smysl. Ona musí zůstat výjimkou. Eh, Pan kolega Sanchez Presedo právem z, položil otázku, jak to vypadá. 40 státní podpory, která je poskytnuta eh, v rámci režimu výjimek, je neoprávněných. Já se proto ptám, jak můžeme hovořit o uvolnění systému státní podpory, když jsme zatím nezodpověděli tuto otázku, když ta otázka nebyla dostatečně objasněna. A na závěr bych ráda řekla, že se nejedná pouze o administrativní záležitosti, jde o politická rozhodnutí a je na čase, abychom je učinili a my velmi eh, vítáme eh, snahu komise se o to postarat, protože je na čase, aby se eh, to stalo součástí kompetencí parlamentu. Děkuji. Děkuji paní Intveld a nyní předávám slovo panu kolegovi Švábovi na dvě minuty, prosím. vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Částečně se mohu připojit k tomu, co již bylo řečeno. Chtěl bych však také sdělit, že když tady pan Almunia dnes není, tak návrh komise hovoří o tom, že se bude koncentrovat na ty významné případy na jednotném trhu a tento návrh je správný. Nepomůže nám dívat se na určitou část komise, se musí skutečně koncentrovat na to, co je nejdůležitější. Kritické body uváděné eh, kolegy a také paní Infeld eh, mohou být eh, také vyřešeny. A vyzývám proto komisi, aby detailní kritéria vypracovala, tak aby tato priorizace a chirurgizace mohla být provedena pouze pak, to má smysl. Paní předsedkyně, pokud se komise bude více stahovat z kontroly ex ante a bude se více koncentrovat na kontrolu následnou a pak musí být také zajištěno to, aby národní orgány tyto úkoly prováděly bez náhrady a důsledně. Právě proto v tomto bodě musí spolupráce mezi komisí na jedné straně a národními orgány na straně druhé být zlepšena. Dále komise by se měla eh, také se píše zabývat eh, takovými otázkami v rámci eh, stížností a neomezovat se pouze na určité obsahové otázky. Znamená to ale, že toto bude vyžadovat další práci a nevíme, zda DG hospodářská soutěž je dostatečně silná. Pozitivně na tomto návrhu je to, že některé oblasti jako zdravotnictví a také širokopásmový internet jsou vyňaty z tohoto režimu výjimek, což pro regionální orgány umožňuje určitou svobodu. Přitom také eh, národohospodářská maxima jsou zajištěna i nadále. Děkuji vám. Děkuji pane Schwab. A nyní se dostáváme k postupu ke HDI. Dávám slovo nejdříve paní Gabiské. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Domnívám se, že státní podporu, respektive její kontrolu, je potřeba modernizovat. Měli bychom zlepšit kvalitu dohledu ze strany komise Měli bychom zároveň dosáhnout toho, abychom omezili zkreslování a porušování hospodářské soutěže. Pravidla, která v tomto ohledu platí, jsou velmi komplikovaná a e, jsou stejná pro drobné i závažnější záležitosti a v důsledku toho je to celé velmi složité. Já souhlasím se stanoviskem výboru ECON, že je na čase, aby parlament mohl e, v této věci vykonávat svůj demokratický dohled. Nevím, proč mm, to není možné. Myslím si, že bychom tuto oblast měli dát uvést v soulad s dalšími oblastmi koordinace. Já si myslím, že e, následná kontrola ze strany komise, ta kontrola ex post zdaleka nestačí. Je to e, politická otázka. Pokud chceme hovořit o e, hospodářském růstu, o větší efektivitě veřejných výdajů, tak je nepochybné, že musíme zlepšit také tuto spolupráci a že konzultace parlamentu nestačí, že potřebujeme spolu rozhodování zlepšení. Děkuji a nyní paní Tykau, prosím. Stopoli. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede la articolul 100... Děkuji, paní předsedkyně. Smlouva o fungování eh, Evropské unie předpokládá, že další kategorie státní podpory v souhlasu s jednotným vnitřním trhem by měly být stanoveny prostřednictvím rozhodnutí rady, která tak učiní na návrh komise. V květnu 2012 komise předložila návrh na modernizaci státní podpory a uvedla, že bude provádět konzultace s parlamentem a s dalšími zainteresovanými subjekty o modernizaci státní podpory. Změna pokynů pro státní podporu by měla být provedena se zapojením Evropského parlamentu. Jestliže se Evropská komise rozhodne rozšířit oblast působnosti opatření státní podpory, ne jenom s ohledem na povinnost hlášení ex ante, tak budou mít členské státy více povinností v oblasti správného uplatňování norem státní podpory. Zároveň je také potřeba zjednodušit postupy, co se týče vyřizování stížností. Děkuji. Pan Paška. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaře, není pochyb o tom, že právní normy je nezbytné přizpůsobovat potřebám každodenního života. Z tohoto pohledu je iniciativa komise na dvě eh, nařízení eh, přijatelná. Problémem však je právní základ. Eh, Evropský parlament není zúčastněn. Změna o doplnění tohoto procedurálního eh, nařízení 659-99 eh, eh, se týká místních orgánů a v rámci článku 15 by bylo nezbytné zapojit také Evropský parlament do přípravy těchto návrhů. Postup komise se mi zdá být nesprávný a doporučuji, aby v budoucnosti v zájmu dosažení lepších důsledků eh, metodu spolurozhodování s Evropským parlamentem eh, výhodně použila. Děkuji vám, pane Paško. Pan Manky, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, milí poslanci. Já si myslím, že modernizace státní podpory je velmi naléhavá a důležitá záležitost. Jde o státní podpory, státní podporu eh, podnikům při investicích. A já si myslím, že v jednotlivých členských státech to sehrává velmi důležitou roli, především v malých členských státech. A proto je velmi důležité, aby Evropský parlament na to měl vliv, aby mohl ovlivňovat modernizaci státní podpory a změnu příslušné regulace. Bohužel eh, podle eh, smlouvy je stanovena pouze konzultace s parlamentem ale přesto si domnívám, že modernizace státní podpory má velký politický dopad a proto si myslím, že komise musí názory a návrhy parlamentu zohlednit. Státní podpora přispívá ke, k vytváření pracovních míst a ke zvyšování životní úrovni. Může oživit hospodářství a může lépe eh, uvést jednotlivá eh, hospodářství do vzájemného souladu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega, eh, pan komisař Kalas, prosím. President, honorable members, thank you. Paní předsedkyně, vážení poslanci, velmi vám děkuji za vaše komentáře. Není pochyb o tom, že státní podpora je velmi důležitá a že je neustále na pořadu dne Evropské komise. Snažíme se neustále řešit konkrétní příklady státní podpory a také případné zneužívání státní podpory ve členských státech, kdy je státní podpora eh, přiznána určitým podnikům nebo oblastem. Komise se to všechno snaží kontrolovat. To znamená, že my samozřejmě nechceme připustit státní podporu, která narušuje hospodářská soutěž, ale e, život jde dál, pravidla se mění, hospodářství se mění, to znamená, že my musíme pravidla modernizovat tak, aby byla jednodušší a transparentnější a aby zdůraznila a chci tady zdůraznit, že tento cíl je pro Evropskou komisi velmi důležitý. Otázka zní, jak to celé zařídit. Já vás mohu ujistit jménem Evropské komise, že komentáře, názory a připomínky Evropského parlamentu jsou pro Evropskou komisi velmi důležité průběhu celého procesu, včetně procesu konzultací, který je tedy zahrnut do stávajícího rámce. Děkuji. Milí kolegové, ráda bych vám sdělila, že tu mám ještě jeden e, návrh a e, hlasování o tomuto návrhu se bude konat zítra ve 12 hodin. Nyní tu máme další otázku k ústnímu zodpovězení směřovanou na komisi.